tomto takže raďme nebo pomáhejme mošenkové, tak, jak jsme to předtím dělali s Janukovičem. Děkuji za pozornost. Děkuji kolego Svobodo a další je pan kolega Nikalskis na jednu a půl minuty. Pane komisaři, šanowni państwo, ja rozpocząłbym od